Diamo George. Dobré odpoledne všem. Mohu vás poprosit, abyste se usadili. Dobré odpoledne, takže začneme. Nejprve se podívejme na eh, pořad jednání. Máte k němu nějaké připomínky? Pokud ne, tak eh, budu považovat tedy pořad jednání za přijatý, dále přijetí zápisu ze schůze 27. března. Eh, nikdo žádné připomínky nezaslal. Eh, budeme tedy považovat zápis za přijatý. Eh, dámy a pánové, mohu vám mohu vám připomenout, že jste zvaní na dnešní večer práva sázení, které eh, pořádá naše kolegyně paní Jegle dnes o půl sedmé v, zde v této budově, konkrétně dokonce i v tomto sále, okamžitě po skončení eh, naší schůze. Chci vás také informovat o tom, že se dnešní zasedání vysílá po internetu. Dámy a Pánové, je pro mě velkou ctí přivítat eh, mezi námi komisaře Johna Dalího, rozodpovědného za zdraví a spotřebitelskou politiku. Eh, pane komisaři, velmi vám děkujeme za to, že jste mezi nás eh, přišel. Máme celou řadu otázek týkající se zdraví, ochrany zvířat a tak dále. Takže komisaři Johnu Dalímu a potom tedy zahájíme debatu. ne, prosím. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, je pro mě velkou ctí, že mohu předstoupit před tento výbor pro Eh, při příležitosti třetího strukturního dialogu během mého mandátu. Budu hovořit o celé řadě témat, která tento výbor zajímají a především tedy o těch, která se v tuto chvíli projednávají která jsou obzvláštní zájmu, či která se objeví v blízké budoucnosti. Samozřejmě doufám, že se v tomto příspěvku, že se mi podaří dotknout všech témat, která vás zajímají. Nicméně pokud tomu tak není, tak eh, velmi rád zodpovím vaše dotazy. Eh, nejprve tedy pohoda zvířat. Zde je celá řada věcí, eh, které projednáváme. Pokud jde o naši strategii na rok 2012 až 2015, tak velmi vítám jak podporu, tak přispění parlamentu do této debaty a těším se na zprávu paní Polsy. Chci vás ujistit, že jsem si velmi dobře vědem nutnosti eh, dostatečného a úspěšného prosazování současně platné evropské legislativy. Plně souhlasím s těmi z vás, kteří říkají, že prosazování a provádění je prvním krokem před tím, než vůbec se zamysl- budeme zamýšlet nad nějakou novou legislativou. Komise samozřejmě musí také zohlednit eh, náklady, které to pro producenty eh, ponese. Samozřejmě, že zlepšení pohody zvířat je eh, důležité, zejména tedy pro ty, kteří mm, mm, mají zájmy o konkrétní témata, jako například králíci, krávy či transport eh, zvířat, tak vás prosím o eh, přístup, který zohlední především tedy efektivní provádění v rámci hospodářských aktivit. Každopádně všem souhlasím, že Eh, rámcová legislativa na ochranu zvířat je důležitá, stejně tak jako síť referenčních center, které eh, budou vycházet eh, z návrhu, který podpořil také váš parlament. Mohu vás také ujistit, že jakmile tato zpráva bude schválena, tak zohledníme také principy subsidiarity a principy proporcionality při otázkách jejich dalšího provádění. Pokud jde o pohodu zvířat v průběhu eh, přepravy, zde nás velmi zaujal návrh 8 hodin a této hranice. Eh, zamýšlel jsem se nad eh, důvody pro přepravu zvířat. V EU se zvířata vždy převážely z oblastí zemědělských do oblastí zpracování živočišných produktů. Vzhledem k synergickým efektům se e, velmi snížil počet e, jatek, což také vede k tomu, že zvířata musí být přepravována na delší vzdálenost. Údaje evropského průmyslu ukazují, že 60 až 70 dodávek do největších jatek e, často přesahuje dopravu tedy nad rámec těch 8 hodin. Většina eh, této, těchto dodávek tedy pochází z těch členských států, kde jatka již existují. Domnívám se, že dnes teď tedy není vhodná doba na to, abychom navrhovali změny řízení o dopravě zvířat a zatím žádnou takovou změnu tedy nezvažujeme. Naším hlavním cílem je zajistit za prvé, jak jsem tady řekl, provádění současné legislativy. Jinak by to mohlo vést k fragmentaci, bohužel bez mikrofonu. Pan komisař bohužel byl mu vypnut mikrofon. Jak tedy můžeme zlepšit toto provádění? Chceme především eh, využít moderních technologií tak, abychom zlepšili kontrolu nad pohybem zvířat. Za druhé, eh, provádění směrnice o ochraně prasat. Eh, u tohoto samého, u tohoto stejného tématu se chci také zmínit o směrnici na ochranu prasat, kde se eh, objevuje určité riziko směrnice o pohodě nosnic. Vzhledem k k zákazu eh, individuálních eh, stanic pro eh, prasnice od roku 2000, z roku 2001 a s příslušnou, příslušným přechodným obdobím 12 let. To mělo tedy umožnit snadný přechod. Eh, komise se k tomuto staví jednoznačně. 1. ledna 2013 by měl tento zákaz vstoupit eh, v platnost a komise bude postupovat velmi přísně proti těm, které, kteří eh, tedy tento zákaz neuvedou v platnost. Pokud jde o Pokud jde o elektronické značení hovězího dobytka, zde máme tedy tento návrh, který by měl posílit bezpečnost a e, hygienu zvířat a také usnadnit život zemědělcům a dalším. Pokud jde o platnou evropskou legislativu v e, oblasti zootechniky, která umožňuje volný obchod e, zvířat určených pro šlechtění, je tedy legislativa, se kterou máme dobré zkušenosti. Nicméně je potřeba ji sladit s Lisabonskou smlouvou, čímž vzniká eh, vhodná příležitost k tomu, abychom současnou legislativu eh, jaksi sladili do jednoho jediného dokumentu. Toto by mělo proběhnout eh, po Ehm, na podzim tedy, tak abychom dále podporovali produkci zvířat vysoké genetické kvality, zároveň udržovali biodiverzitu a produkci některých vysokokvalitních, eh, vysoce kvalitních produktů, přičemž tedy tato souvisí s konkrétními zootechnickými podmínkami. Koncem tohoto roku komise plánuje přijetí balíčku čtyř návrhů, kde tedy eh, budou nové zákony, pokud jde o zdraví života, eh, živočichů a rostlin, eh, reproduktivní materiál rostlin, modernizace legislativy a oficiální kontroly. Promluvím tedy o těchto čtyřech návrzích. Za prvé zákon o zdraví zvířat. Tento návrh do praxe uvádí prevenci Eh, uvádí tedy do praxe pre, eh, princip, že prevence je lepší než léčba a snaží se tedy minimalizovat ztráty, hospodářské ztráty eh, vyplývající z nemocí zvířat. Také tím, cílem tohoto návrhu je tedy zjednodušení a integrace mnoha zákonů a sladit je s Lizabonskou smlouvou. Tato přípravná fáze je tedy předpokládá souhlas členských států. Better. Cílem tohoto návrhu bude lepší ochrana Unie proti škůdcům a modernizace a zefektivnění současného režimu. Globalizace a změna klimatu eh, jsou rizikem pro evropské plodiny, rostliny a přírodu. Eh, včasné odhalování a eradikace nových škůdců eh, může přinést obrovské úspory a zabránit využívání dalších pesticidů. Nový zákon by také doplnil naši strategii eh, v oblasti biologické rozmanitosti, co se týče invazivních eh, cizích prvků, eh, která probíhá v současné době. Současně s návrhem eh, nového zákona pro zdraví rostlin eh, probíhá eh, přehodnocování pravidel reprodukčního materiálu pro rostliny. Jeho cílem je zjednodušení a harmonizace 12 směrnic a snižování nákladů a administrativních zátěží. V rámci nových právních předpisů se bude zavádět registrace eh, druhů tak, eh, aby eh, další druhy byly odolné vůči chorobám a suchu. Konečně v tomto balíčku se znovu zhodnocují úřední kontroly za účelem zjednodušení současných pravidel a jejich konsolidace. Bude to zvláště v oblasti eh, poplatků eh, za kontroly, kontroly eh, reziduí veterinárních léčivých přípravků a kontrola dovozu. Zavádí se také veškeré změny, které jsou nezbytné pro zdraví zvířat, rostlin a hodnocení osiva. V současné době bude probíhat revize balíčku hygiena, která, který platí od roku 2006 po eh, konci léta přijdeme s návrhy s odpovídajícím hodnocením dopadu. Návrh eh, bude eh, připravovat relativně malé změny v řadě oblastí na konsolidaci implementace, včetně zjednodušení, projasnění a snížení administrativní zátěže, bez toho, aby se spochybňovaly základní zásady balíčku. Také se tato legislativa v oblasti hygieny bude harmonizovat Lisabonskou smlouvou. Další důležitou iniciativou je návrh komise o pěstování geneticky modifikovaných organismů, eh, které eh, chce poskytnout členským státům možnost rozhodnout se, jestli povolí nebo nepovolí pěstování GMO na svém území. Tento návrh vstupuje do rozhodující fáze a já doufám, že se pokus, podaří dosáhnout politické dohody do eh, Rady pro životní prostředí eh, v červnu. Doufám a věřím, že parlament a komise eh, budou spolupracovat v tom, na tomto důležitém tématu a v duchu dobré spolupráce se jim podaří dosáhnout pozitivního výsledku s radou ve druhém čtení další téma, které je sporné už řadu let a vážení poslanci si jistě vzpomenou na nedostatek dohody ve smírčím řízení loni. To je návrh eh, o nových potravinách eh, a šlo především o klonování. Jak vidíte, komise teď považuje klonování za zcela zvláštní téma eh, a doufá, že se, že se jí podaří vypracovat zvláštní návrh ohledně klonování počátkem roku 2013. Počítám s vaší podporou a zapojením, abychom dosáhli přijetí eh, jak návrhu na klonování, tak o nových potravinách do konce mandátu tohoto parlamentu. Pane předsedo, já jsem vás tedy teď stručně seznámil ze situací, co se týče hlavních, eh, hlavních eh, problémů, kterými se zabýváme. Věřím, že sehrajete zásadní úlohu a podaří se nám zajistit, aby práce institucí se vždy eh, zaměřovala eh, ve prospěch našich spotřebitelů. Proto také úzce spolupracuji s vámi, tak aby naše akce společně přispěly k lepšímu životu pro naše občany. A nyní se těším na vyslechnutí názorů eh, členů vašeho výboru a pokusím se odpovědět na všechny otázky, se kterými můžete přijít. Děkuji. Děkuji. panu komisaři. A nyní i hned přejdeme k vystoupení jednotlivých poznámců. Máme jich na seznamu velice mnoho. Nejdříve mají eh, slovo koordinátoři. Albert Dest, děkuji, pane předsedo. A mnohokrát děkuji panu komisaři za jeho prezentaci. Ještě jednou děkuji panu předsedovi, děkuji panu komisaři, že dnes zavítal mezi nás na výbor pro zemědělství a děkuji rovněž za svou frakci výslovně, za frakci EPP, za kooperativní spolupráci, kterou vy, jakožto komisař, s námi máte. A vždy, když jsem se na vás osobně obrátil, tak se velice rychle reagoval a já bych to tady jste chtěl výslovně pochválit, protože Eh, ne ve všech generálních ředitelstvích tomu tak je a proto já jsem velice rád, že s námi nyní diskutujete. Nechci tady hovořit o těch jednotlivých záležitostech, eh, o kterých jste hovořil, to udělají mý kolegové. Dnes bych chtěla využít šanci, abych zde nadnesl specifický problém z mého regionu, jak víte, pocházím z Baborska, konkrétně z Vrchního Falcka, Horního Falcka, promiňte, máme tam 14 tisíc malých rybníků. Je to opravdu rybníkářská oblast v Evropě, kde existuje největší počet rybníků, kde pěstujeme kapry a další druhy ryb. A tam máme následující problém, pane komisaři. Máme tam problém s určitým virusem, opadovým parovým herpes virus a e, nařízení o rybách v tom e, stavu, v jakém je, by znamenalo, že tisíce kladých malých podniků by muselo zastavit svou produkci. A já vás prosím, abyste navštívil například náš region a seznámil se s celou problematikou přímo na místě. Eh, tato nákaza ryb nemá vůbec žádné dopady na lidské zdraví. Eh, vědí to všichni vědci. A tato nákaza ryb eh, nelze, nemůže být nějak potírána, nelze ji řešit. A proto je důležité, abychom dostali z přílohy nařízení tuto konkrétní nákazu ryb, tak aby i malé podniky byly schopné v budoucnu přežít. Co se týče transporty zvířat, krátká poznámka. Vy jste to naznačil. Existuje tento problém. Stále více se uzavírají jatka a to také z důvodu nařízení evropských. Je třeba tedy mít takovéto právní úpravy, které by umožnily do budoucna, aby mohly existovat i malé jatka. Protože pokud se budou uzavírat jatka v takovémto množství jako nyní, tak to samozřejmě nutně povede k tomu, že se doba přeprava zvířat bude prodlužovat. Pane komisaři, já opravdu sám zažívám, jak v celých regionech neustále dochází k uzavírání dalších a dalších jatek. A já vás prosím, abyste nám pomohl podpořit tyto jateční podniky tak, aby eh, doba přeprava zvířat na jatka nebyla tak dlouhá. Děkuji vám mnoho za vaši pozornost. Grazie Albert. Luis, la parola, poi George Lyon. Muito obrigado, senhor Comissário, eh, a exposição que acabou de fazer sobre as prioridades. Já jsem tady hovořil. Děkuji vám za vaše vyjádření, které se týkají priorit komise na příští rok. Já si myslím, že to odpovídá našim vlastním zájmům v této oblasti, našim vlastním návrhům. Eh, zejména nás zajímá revize fitosanitárních zákonů. Dobře víme, že existují ohrožení v Evropě, že tato ohrožení v této oblasti jsou velká a že to omezuje naši konkurenční schopnost. A proto, pane komisaři, já dobře vím, že přesně nemůžete říct, jaký přesný obsah mají vaše návrhy, ale chci říci, že je opravdu důležité, abychom se závěžnost této záležitosti věnovali co nejrychleji. A další obava, která mi leží na srdci, se týká otázky stop geneticky pozměněných ehm, geneticky podněty rostlin ehm, v různých produktech. Eh, dobře víme například, že v Rotterdamu není možné eh, vědět, které tedy produkty byly zasaženy nebo obsahují geneticky pozměňované prvky a které ne. A týká se to jak potravin pro člověka, tak krmiva pro zvířat. Proto si myslím, že by komise se této věci měla věnovat. Měla by to objasnit a já chci vědět, zda komise zhodla a zamýšlí eh, toto nějakým způsobem vyřešit. Další věc se týká otázky eh, různých druhů tabáku, které se vyrábí v Evropě. Dobře víme, že tabák ohrožuje lidské trávím a já se ptám, za komise hodlá nějakým způsobem provést revizi směrnice o tabákových výrobcích. A ještě jedna věc, pane komisáři. Já bych měl ještě celou řadu dalších otázek, ale vím, že momentálně nemám dost času na to, aby je mohl položit. Děkuji. Děkuji, Luisi. A nyní George Lyon a potom James Nicholson. Já bych také chtěl uh, uvítat eh, komisaře a eh, jsem rád, že mám s tímto výborem dobré pracovní vztahy. My si toho vážíme a pro nás je to velice důležité. Dovolte, abych se vyjádřil k řadě otázek, eh, k nimž jste se vyjádřil a zeptal se vás na několik věcí. Za prvé, co se týče strategie pohody zvířat. Plně podporuji váš názor, že provádění je to nejdůležitější. Nepotřebujeme více předpisů, my potřebujeme ty předpisy správně provádět tak, aby současná legislativa v oblasti pohody zvířat byla skutečně prováděna po celé EU, takže máte naši podporu v tomto směru. Eh, co se týče eh, toho limitu 8 hodin, rozhodně podporuji váš názor, že nejdůležitější zase je eh, eh, provádět tu současnou legislativu. Situace ve Skotsku znamená, že většina farmářů by nebyla vůbec schopna zvířata převážet do jatek anebo na trh, kdyby se skutečně zavedla ta Eh, hladě, ta, eh, ten limit 8 hodin. Je potřeba eh, se zaměřit na situaci na místě a na pohodu zvířat. Co se týče eh, provádění směrnice o prasatech, 16 členských států eh, plně provede tuto legislativu do konce roku. Kladu si otázku, jestli mimo opatření, eh, která zaujmete proti těm, které neprovedou tuto směrnici a půjdou tedy k Evropskému soudnímu dvoru, jestli se toto dozvědí evropské maloobchodní eh, řetězce, protože ty se bojí i eh, tlaku eh, od vás a i oni budou sami určitý tlak vyvíjet. Takže tím by se podařilo tento proces urychlit a podporuji jakoukoliv iniciativu, která přispěje k tomu, aby i malobchodní řetězce plnili tuto směrnici. To znamená, to znamená tlak na dodavatele. A e, nemluvil jste o vejcích, e, můžete nás seznámit s tím, kdy můžeme očekávat, že všechny členské státy budou plně e, respektovat právní předpisy v tomto směru. Ty poslední dvě otázky, o nichž jste hovořil že se budete snažit dosáhnout politické dohody, co se týče látek eh, geneticky modifikovaných eh, v eh, červnu. Jaká, jaké právní předpisy se vlastně připravují a budou se mět provádět? A konečně nové potraviny. Jaký časový harmonogram máte v tomto směru? Vím, že teď probíhají zatím konzultace, ale Chystáte tedy eh, tu legislativu nebo ten návrh eh, vůbec předat našemu parlamentu, než skončí naše legislativní období v roce 2014? Děkuji. Děkuji, uh, Georgi. Nyní James Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl přivítat pana komisaře mezi námi. Vy jste nám velmi jasně vysvětlil, na čem teď pracujete. Jedná se o velmi různorodé obla, oblasti a já plně souhlasím s Georgem Lyonem, eh, že je třeba myslet také eh, na ty nejvzdálenější regiony. Musíme zkrátka využít eh, nejlepší mechanismy a nástroje, které máme k dispozici, abychom zajistili tu pohodu zvířat, kterou naše zvířata potřebují a abychom eh, byli v souladu s vědeckými poznatky. Hovořil jste o těch 16 členských státech, které eh, budou dodržovat tuto, do konce roku tedy tuto, eh, začnou provádět tuto směrnici o ochraně prasat. Eh, loni jsme měli směrnici o těch nosnicích a je potřeba, abychom si uvědomili, o co tady je. To jsou všechno nástroje, které z pohledu eh, tedy ochrany zvířat, pohody zvířat. A to je nutné, tak abychom měli lepší potraviny. Eh, všechny státy toto eh, schválili a jak jste správně eh, řekl, je tady potřeba, aby všechny členské státy tyto již existující zákony začaly provádět těchto eh, dobách eh, velkého šetření je pro vlády velmi eh, složité najít prostředky, aby toto začaly provádět a pro zemědělce je to finančně také velmi náročné. Je tedy nutné najít způsob tak, abychom toto mohli všechno provést, abychom to udělali správně. Pak je tady otázka geneticky modifikovaných organismů. Toto musíme nějak vyřešit. Nemůžeme mít eh, eh, lidi, kteří exportují, jiní, kteří ne, protože se bojí toho, že v Evropě budou jejich eh, produkty zakázány a nebude jim umožněn vstup. Je potřeba, abychom se vždy tedy zamysleli nad účelností každého nařízení, které schválíme. Děkuji, Jimmy. A teď je Martin Heusling. Děkuji. Pane komisaři, z naší strany jsem velice rád, že jste zavítal mezi nás a chtěl bych právě eh, se připojit k tomu, co řekl James Nicholson. Plánované zrušení nulové tolerantnosti při eh, dovozu potravin. Vy jste to již ohlásil na výboru Envy. My to vidíme velice problematicky, protože tímto by jste v Evropské unii, do Evropské unii eh, vpustil druhy GMO, které v Evropské unii ještě vůbec nejsou schváleny. A proto se chci zeptat, dokážete si představit, že pravděpodobně dojde k velkým a bouřlivým veřejným diskuzím o tomto tématu? Mohl byste být poněkud konkrétnější než Envy a říci nám přesně, co plánujete, jak to plánujete a jak to má přesně vypadat a kdy to přijde. A další věc, Eh, slyšeli jsme, že plánujete, že opět otevřete otázku nulové tolerance v případě osiva a já říkám, i toto je vysoce senzibilní téma a pokud opravdu v této oblasti něco plánujete, musíte počítat s, velkém, s velkým odporem ze strany veřejnosti. Zemědělci potřebují nulovou tolerantnost v případě osiv a dokazují to i statisticky z minulých let. Dále jste řekl, že ještě při dánském, za dánského předsednictví se pokusíte o dohodu, která se týká nové rehabilitace legislativy INTEC. Dánský návrh ovšem nemá vůbec nic dočinění s tím, co velkou většinou schválil Evropský parlament. A proto se ptám, do jaké míry vy jako komisař zapojíte postoj Evropského parlamentu v rámci eh, nové regulace. My jsme říkali jasné věci, ochrana eh, zemědělství, které je bez geneticky modifikované technologie a tak dále. V dánském návrhu to ovšem není přesně upraveno a není téma nové nové potraviny, pokud přijdete s novým návrhem eh, ohledně klonování a oddělíte to od nařízení o nových potravinách, chci se zeptat, eh, jak konkrétně zohledníte v této věci představy parlamentu? protože další kolo bez schody si dovolit nemůžete. Me a dobře víte, že ztroskotávání vyjednávání o tomto tématu souviselo s tím, že komise nechtěla úpravu importu pro další generace takto modifikovaných organismů a proto se ptám, pomocí svého návrhu se vydáte tou starou cestou nebo přijdete opravdu s něčím novým a další věc, eh, Používání antibiotik v zemědělství. Nevím, zda znáte studie z Německa, kde se říká, že asi 90 procent slepic, které jdou na maso, byly eh, jaksi hm, předmětem antibiotik, byla jim podána antibiotika. Já se ptám, není tedy možné, zase dochází k masovému zneužívání antibiotik. Chcete i navzdory tomu rozšířit váš akční plán a tímto způsobem konsekventně omezit toto zneužívání? Já doufám, že dostanu z vaší strany odpověď. Již před šesti měsíci jsme vám zaslali dopis a dosud jste nám na něj neodpověděl. A poslední věc, týká se to ochrany rostlin a zdraví rostlin. Vy jste říkal, že je důležité jmenovat ty druhy, které jsou obzvláštně rezistentní například proti suchu. Já si myslím, že mnohem větší nebezpečí spočívá v tom, že ztrácíme čím dál tím více druhů, že biodiverzita eh, se ztrácí nejenom mimo zemědělství, ale i uvnitř zemědělství. Co uděláte proto, aby eh, jsme zachovali genetickou rozmanitost u rostlin. Děkuji. Děkuji, Martine. Con i coordinatori, breve replika del commissario e poi proseguiamo. Tímto jsme ukončili kolo koordinátoru, pan komisař odpoví. Asi pochopíte, když já vám eh, úvodem mého příspěvku nepo, ne, poblahopřeji, protože s tím mám problém, co se týče každého komisaře, ale neberte si to osobně. Já chci hovořit o Southto, protože 27 členských států Evropské eh, unie 16 eh, eh, pouze slibuje, že budou respektovat legislativu. Komise by se měla ptát, kolik producentů v těchto zemích skutečně budou respektovat tím, že vlastně z tohoto oboru odejdou. A také se musíme ptát, jestli některé tyto eh, země náhodou nepova, nepovídají komisi to, co chce slyšet a kupují si tak čas. Co se týče dalších jedenáct, je eh, veliká ostuda, že se ani nesnaží předstírat, eh, že tu legislativu splní. Jak potom mají soutěžit britští farmáři na tom takzvaném společném trhu? Komise musí tuto situaci dát do pořádku, protože jinak se dostaneme do situace, kdy budeme Eh, dovážet eh, obrovské množství eh, vepřového masa, které neodpovídá našim standardům z třetích zemích. Teď Španělsko dováží z Mexika vejce slepic, které jsou chovány v klecích. Myslím, že komise by se měla snažit poučit z minulých chyb. Co se týče dopravy zvířat, tady stají, stají stačí právní předpisy, je potřeba je provádět. Eh, chtěl bych se zeptat Martina eh, eh, Heuslinga, který tvrdí, že nám mizí druhy. Tak to není, Martine. Všichni, všichni, kdo se zabývají chováním a pěstováním rostlin a zvířat, dbají na to, aby druhy nevymizely. Děkuji a nyní dám slovo komisaři, aby odpověděl koordinátorům a potom dáme slovo paní Delange. Děkuji. Já se pokusím projít všechny ty body, které zde zazněly ze strany koordinátorů. Za prvé pan Des, co se týče eh, herpes viru u kaprů v rybnících v Německu. Otázka e, těchto chorob se momentálně zpracovává v kontextu e, právního předpisu o zdraví zvířat a tyto otázky se tedy tam budou zpracovávat. Co se týče jatek, které se uzavírají, e, rozhodně s vámi souhlasím čím e, více jatek e, bude uzavřeno, tím dále budou muset zvířata cestovat. Je ale třeba také pochopit, že i když Evropa a evropská nařízení e, jsou obecně obvinovány z toho, že působí tuto situaci, i přesto existuje v rámci našich předpisů velká flexibilita, co se týče hygienických opatření, které eh, mohou členské státy využívat. Bohužel členské státy je neaplikují, eh, vůbec neaplikují ta opatření flexibility, eh, která jsou zakotvena v našich předpisech a potom ukazují prstem na Evropu a obvinují ji z těch dopadů. Takže my se především musíme snažit vysvětlovat, že Evropský parlament, když vytváří legislativu a stejně ta komise i rada, se pozorně věnuje eh, těm nejrůznějším požadavkům, ku příkladu ze strany malých jatek. Nedávno jsem se zúčastnil konference eh, s kolegou Dačianem Čelosem, eh, která se týkala potravin a tam právě padla tato konkrétní otázka, která se týkala farmářů v horách v Rakousku, kteří mají problém prodat produkty ze zvířat, která chovají. A skutečnost je taková, že ta opatření flexibility tady existují, jen je stačí využít. Samozřejmě hygienické aspekty, ty jsou nejdůležitější, je třeba respektovat, ale víme, že ehm, existují různé předpisy, které platí za různých okolností. Na otázku Luize na obsah návrhu. Máte pravdu, nemůžeme jít do velkých podrobností, protože většina návrhů eh, se vytvoří, potom se uspořádají eh, hodnocení dopadů eh, těchto návrhů a já se ochotně setkám s kýmkoliv, kdo bude mít zájem o debatu nad konkrétním návrhem a jeho návrh budu analyzovat. Takže já rozhodně se s vámi ochotně sejdu, abych s vámi prodebatoval to, co chystáme. Nebudete s tím třeba vždy souhlasit, ale já budu ochoten to s vámi probrat a rozhodně eh, pozorně vyslechnu, jako obvykle, eh, veškeré připomínky, s kterými můžete přijít. Co se týče geneticky modifikovaných organismů, řada z vás se k ním vyjádřila, zvláště eh, k jejich eh, nízkému využívání. My jsme změnili pravidla pro měření eh, před několika lety, eh, měsíci, co se týče dovozu krmiv do Evropy. Tato nová legislativa platí již několik měsíců a my teď zkoumáme dopady anebo problémy, které vznikly v rámci tohoto postupu. Zdá se, že situace je poměrně dobrá a všem musím připomenout, že eh, tato změna postupu měření eh, byla dohodnuta jak za účasti rady, tak za účasti parlamentu a teď tedy zvažujeme, jestli rozšíříme eh, tyto odlišné postupy měření i na potraviny. Eh, z technického hlediska dodržujeme ty hladiny tolerance, ale v praxi zavádíme vlastně nové mechanismy měření v Evropě a to eh, umožní z praktického hlediska a eh, i konzistentnost těchto měření. O osivech v tomto směru teď neuvažujeme to bude teprve další krok eh, po té, co se to finálně zváží, co se týče krmiv a posléze potravin. Co se týče tabáku, eh, chystáme se eh, přehodnotit směrnici o tabáku, co se týče té oblasti zdraví, kterou mám na starosti, to je samozřejmě primární Eh, záležitost. Samozřejmě, že tabák je hlavním vrahem, který eh, tedy funguje v naší společnosti, ale zaměřme se především na jednu věc. Eh, my také se zabýváme otázkou příchutí a přísad, ale zvažujeme teď další právní úpravu, co se týče identifikace a klasifikace příchutí a bude potřeba se zamyslet nad tím, co se používá pro zkvalitnění e, evropského tabáku a zároveň e, se snažíme zajistit, aby e, trh s tabákovými výrobky tím neutrpěl. Provádíme intenzivní hodnocení dopadů a po až bude znám výsledek, tak vás o něm budu informovat a také o opatření, o opatření která v návaznosti na to chystáme, ale eh, nemělo by se to odrazit na eh, oblasti zemědělství, pěstování tabáku. Doufejme, spíše eh, se to odrazí na snížení potřeby tabáku, to je zase něco jiného. Co se týče pohody zvířat, naprosto souhlasím a k tomu se také vyjádřila řada z vás, že se musíme především zaměřit na prosazování a to na vědeckém základě. Příští týden dostanou asi milion podpisů, které se týkají té navrhované osmihodinové lhůty pro převoz zvířat. Já chápu obavy s tím spojené, chápu, že dochází ke zneužívání v tomto směru, ale my, jsme, eh, my bychom všichni především měli bojovat proti eh, špatnému nakládání se zvířaty, proti jejich zneužívání. Já se teď budu zaměřovat na to, jak eh, co nejlépe prosazovat ty otázky přepravy zvířat. Takže pakliže bude platit nařízení a dnes už existuje ta technologie, tak budeme moci využívat současnou technologii, abychom zajistili provádění platných právních předpisů. Ku příkladu zde dnes na svém iPadu mohu skutečně eh, vysledovat eh, každý let, který probíhá na světě, letadel tedy. To znamená, že z technického, technologického hlediska není vůbec eh, problém sledovat také veškerou, veškerou přepravu zvířat, a pak, když potom někdo v tom systému bude podvádět, tak se to velice snadno projeví. Takže technické řešení existuje, ale zase chci zdůraznit, že tím řešením to řešení nemůže přijít pouze od nás, od padla, vás, parlamentu od, a od komise. I členské státy si musí uvědomit a musí souhlasit s tím, že je třeba zavést jakýsi centralizovaný systém takové kontroly, protože je to i přezraniční otázka, přezraniční situace. Co se týče eh, březích prasnic eh, sou eh, rozhodně s vámi souhlasím a budu také s, tím, s vámi spolupracovat v této oblasti, abychom zajistili provádění. A my už jsme i zorganizovali konferenci, co se týče malobchodních řetězců a a e, chovatelů e, na toto téma, protože je možné i vlastně začít v terénu e, zajišťovat provádění tohoto nařízení. My jako komise děláme vše, co je v našich silách. my využíváme maximálně své pravomoci a já věřím tomu, že naše stanovisko v otázce nosnic, kde jsme tedy se utkali s členskými státy. Ku příkladu, když jsme eh, trvali na tom, že ta lhůta eh, se nebude prodlužovat a trvali jsme eh, trvali jsme na tom, tak co se týče těch prasnic, ani členské státy nepožádali už o prodloužení lhuty, protože předem vědí, že ji nepovolíme. A já vlastně vím, že se teď mnohem více zaměřují na to, aby splnili ty podmínky a o to nám právě běží. I co se týče uh, Eh, otázek financování. My víme, že to stojí peníze a také vybízíme členské státy, aby využívali strukturální fondy a další fondy, které jim jsou proto k dispozici a eh, také se jim snažíme pomáhat eh, v, té, v tom respektování právních předpisů. Co se týče nosnic, my se teď setkáváme s našimi experty a to současné stanovisko vypadá tak, že Eh, se podaří dosáhnout eh, plného respektování tohoto právního předpisu do konce roku. Já doufám, že se to podaří eh, a že členské státy skutečně toto budou respektovat. Jestli nám ovšem říkají to, co chceme slyšet, nebo jestli to dělají opravdu, to nevím. Nemohu se lidem podívat do hlavy a nemohu číst myšlenky, ale věřím v profesionalitu a poctivost členských států, protože za tři do tří měsíců, do čtyř měsíců, jestli lžou, tak e, je přitom chytíme a jde o důvěryhodnost jednotlivých států. Já tedy věřím, že se skutečně snaží tyto předpisy e, provádět a zavádět a že nám poskytují pravdivé informace. Jinak Naprosto souhlasím s panem Nicholsonem, co se týče otázky e, přepravy zvířat, že je třeba to hodnotit z vědeckého hlediska a že to, že se to Evropě eh, klade eh, za vinu, no to je takový nový koníček. Všichni viní Evropu ze všeho, ale my musíme na svém místě přezít eh, zodpovědnost a snažit se pracovat na našich cílech a snažíme se, co můžeme. Snažíme se prosazovat tyto otázky a snažíme se zajistit respektovat, respektování i e, těch otázek a pochybností. E, a to s vaší pomocí e, ze strany farmářů a ochránců životního prostředí. Je v našem zájmu se zabývat všemi problémy lidí a všech stran a snažit se dospět ke proveditelnému kompromisu. Co se týče otázky pana Heuslinga a Eh, geneticky modifikovaných eh, eh, plodin. Určitě proběhne smírčí řízení a podaří se nám najít nějakou společnou půdu pro vypracování praktického řešení, tedy mezi radou a komisí a parlamentem. A doufám, že potom se nám podaří prosadit nějaké racionální řešení. Když přišel parlament se svým stanoviskem, řekli jsme, že souhlasíme víceméně se stanoviskem parlamentu a že se za ně stavíme. Teď přichází rada s novými návrhy, s novými aspekty a to je potřeba prodebatovat i samozřejmě s vaším výborem a s parlamentem jako takovým. Klonování. Domnívám se, a já jsem to už slíbil během eh, debaty o nových potravinách, která proběhla, že přijdu eh, s naprosto samostatným návrhem pro oblast klonování. Že už to nebude téma, eh, které by bylo připojeno k novým potravinám. Já jsem eh, se ptal výboru, jak chtějí postupovat, nechtěl jsem nic předjímat. Já sám bych si přál, abychom hned začali pracovat na nových potravinách s výjimkou tématu klonování. Téma klonování by se prostě izolovalo od nových eh, potravin a potom bychom vyčkali hodnocení dopadů, které již teď probíhá, co se týče směrnice o klonování a já navrhuji, navrhnu směrnici o klonování, o které budeme potom detailně Eh, debatovat, ale souhlasím s vámi v tom, že se, nemusíme, že, že se nesmíme pustit do další debaty, která nepovede k žádným výsledkům, k žádné dohodě. Já chci pracovat na iniciativě, která vyústí eh, v úspěch. Samozřejmě je to eh, věc parlamentu. Já vám nechci vnucovat nějaká rozhodnutí, a pokud nedostanu zelenou od parlamentu, tak budeme muset nějakým způsobem se dohodnout, že vypracujeme dvě zvláštní samostatné směrnice. Co se týče antibiotik eh, v zemědělství, souhlasím s vámi i v tomto směru, že, je, že se antibiotika tímto způsobem naprosto nadužívají kdy, jestli jste poslouchali to, co jsme řekli, když jsme oznámili eh, sdělení o eh, rezistenci vůči antibiotikům, tak to byl právě ten problém, kterému jsme se věnovali. A já jsem to řekl opakovaně na veřejnosti, že problém eh, s rezistencí vůči antibiotik je ten, že jsou nadužívána v humánní i veterinární medicíně. A to jsou problémy, které je třeba řešit v obou těchto oblastech. Vy jste řekli, že 90%, a je to skandální, musím říct, že 90% zvířat vlastně se, eh, se krmí antibiotiky a to je nepřípustné. A chci připomenout, že máme právní předpisy v Evropě, eh, které praví, že pakliže eh, pakliže se chovaným zvířatům podávají antibiotika, takže musí být přítomen veterinář a musí eh, takovouto aplikaci eh, antibiotik eh, schválit a kontrolovat. Děje se to opravdu tak, to musíme ještě zjistit. Myslím, že co se týče pana Regnuse, že se mi snad podařilo i reagovat na jeho komentář tím, co jsem řekl v odpovědi na otázky dalších kolegů. Děkuji panu komisaři za jeho odpovědi na první kolo otázek. Bylo již řečeno mnohé a proto prosím 13 kolegů, které mám na seznamu řečníků a ještě přibydou další, o stručnost, protože v opačném případě nebude pan komisař moci odpovědět. Děkuji, pane eh, předsedo. Já jsem předtím, když eh, pan komisař byl v našem eh, výboru, byla docela drsná, když jsme hovořili o zákazu klecového chovu. Teď už tak rozčilená nebudu, ale když hovoříme o zákazu klecového chovu, pohodě prasat a nebo době přepravy zvířat, myslím, že to, co říkáte, že musíme mít přísnější přístup k implementaci, v tom souhlasím, ale e, to se nepovede, když se nám nepodaří zorganizovat více přepadových e, evropských kontrol a také přijít se sankcemi. E, Sankce jsou důležité, eh, ale členské státy vlastně odpovídají za kontrolu i sankce, takže se nám nepodaří tento problém eh, vyřešit, pokud eh, nenajdeme nějaké kouzelné rozhodnutí, co se nám třeba vůbec nepodařilo ještě co se týče klecového chovu. Mě by, eh, já bych byla velice ráda, kdybychom přišli na něco, jak odlišit ty, kteří nerespektují vůbec žádná pravidla, ani tento zákaz, jak, jakým způsobem bychom na ně ukázali prstem a nějak je potrestovat, eh, potrestali. A moje dnešní otázka se dnes týká nového tématu. Stále více se ke mně dostává informací, co se týče podvodů, k němž dochází při výrobě potravin. Ať už se to týká ekonomické krize, že tady jsou větší ekonomické tlaky na výrobce potravin, to nevím, ale řada odborníků e, mi sdělili, že mají dojem, že tento trend e, roste, co se týče podvádění při výboru při, výbo, eh, při výrobě potravin. Do eh, chleba se dostává eh, průmyslová sůl, dostaly se cizorodé látky i do cukrovinek. Já mohu uvést i další příklady, z nichž vyplývá, že je stále více podvodů v oblasti výroby potravin. Dostalo se to k vám taky? Souhlasíte s tím, jakým způsobem zajišťují vaše služby lepší ochranu našich spotřebitelů v dobách velkého tlaku na výrobce potravin? Takže snažíte se více se zaměřovat na tyto otázky v současné době. Děkuji. Děkuji. Já jsem panu komisaři, kterému děkuji za to, že přišel mezi nás. Chtěl jsem mu říct si, či poukázat na skutečnost, že v lednu tohoto roku parlament náš Evropský parlament velkou většinou podpořil, a to na základě iniciativy zejména tohoto výboru, usnesení, které se týkalo, týkalo mrhání potravinami. Toto usnesení v sobě obsahuje e, velké množství informací. Mimo jiné se tam poukazuje na to, že rok 2014 je Evropským rokem proti mrhání potravinami. Eh, naše usnesení vyvolalo velkou odezvu v mnoha členských státech a proto existuje velké očekávání s ohledem na rozhodnutí, která komise učiní či ne. Dále chci říci, že v mnoha různých národních parlamentech existuje mnoho poslanců, kteří se snaží vznášet na národní úrovni ty též požadavky. A já bych velice rád věděl, zda z vaší strany plánujete nějaké iniciativy, zda se tomu Evropská komise věnuje, tak abychom opravdu mohli vyhlásit rok 2014 rohem, Evropským rokem proti mrhání potravinami. To je tedy první téma. Dále eh, Existuje mnoho směrnic, které by bylo třeba uskutečnit, ale k tomu se vyjádřím eh, raději na jiném místě. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Chtěla bych se zeptat na načasování na dvou balíčků, na které dlouho čekáme a které se trošku spozdily. První je to veterinární léčiva, který měl eh, vstup tady měl být připraven na začátku tohoto roku a nyní se hovoří, že to nebude hotové do začátku příštího roku. E, to je poměrně dlouhé spoždění a mě by zajímalo, proč má to e, velký vliv na e, dostupnost veterinárních léčiv pro méně frekventované druhy. Mohl byste nás tedy informovat o tom, zda se tato legislativa bude eh, nějakým způsobem řešit a zda by bylo možné ji dokončit před eh, příštím rokem. A za druhé, eh, tam mě zajímá ten druhý balíček, kde jsou ty kontroly osiv, reprodukční materiál, zdraví zvířat a rostlin. Tady je také spoždění vy jste samozřejmě ten, kdo legislativní návrhy připravuje a my na vaše návrhy čekáme. Eh, v obou těchto případech bych uvítala vel mnohem aktivnější přístup komise. Možná eh, nás ujistíte, že tomu tak opravdu je. Paní eh, Garcia má slovo. Děkuji mnohokrát. Pane komisaře, budu stručná. Co se týče ochrany zvířat, chtěla bych se zeptat, zda si myslíte, že je správné, aby zde existovalo tak velké omezení, a to pouze pro přepravu k, na jatka a ne pro jiné typy přepravy zvířat. Protože pokud hovoříme o ochraně zvířat, tak já nechápu, proč to celé platí pouze pro přepravu zvířat na jatka. Proč to například také neplatí pro transport zvířat na výkrm? Znamená to totiž, že 60 transportovaných zvířat takto zůstává mimo zákonné předpisy. A druhá otázka. Existují nějaké iniciativy, které se týkají ochrany rostlin? Ptám se na to proto, protože od 14. prosince čekáme na návrh zákona, návrh právního předpisu, který se týká ochrany zvířat. Ukázalo se totiž, že producenti citrusových plodů v Evropě čelí problému, a to proto, protože neexistující odpovídající právní předpisy pro nemoci, které se v této oblasti opakovaně objevují. A druhá otázka. Týká se to nové legislativy o klonování a nových potravinách. Máte, hodláte eh, oba dva návrhy právních předpisů předložit současně, anebo budete jasně odlišovat mezi legislativě, legislativou o klonování a mezi legislativou o nových potravinách. Děkuji. A nyní má slovo paní Paulsen. Prosím. Tak se mi ordförande och tack. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, pane předsedo, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel a že eh, odpovídáte na naše otázky, pokud jde o nařízení o hygieně a o malých jatkách. Myslím, že to nařízení samo je dostatečně eh, pružné, ale velkou roli v tom hrají náklady a to, jakým způsobem jsou sdíleny malá jatka eh, na tato dopadá vůbec eh, nejvíc. Myslím, že to si zaslouží další pozornost. Snad bychom se měli pokusit o to, abychom obnovili malá regionální jatka, protože je to evidentně jejich je potřeba. Eh, dále ty nové návrhy na legislativu v oblasti eh, pohody zvířat. Máte pravdu, že je důležité mít eh, sankce, že je důležité mít kontroly, ale já jsem přesvědčená o tom, že pokud bude existovat nějaká rámcová legislativa, která je podobná například legislativě v oblasti potravin, tak by to Eh, by se tím všechno velmi zjednodušilo. Potřebujeme jasný rámcový právní předpis, který stanoví principy pohody zvířat a bude definovat, kdo je za co zodpovědný. Domnívám se, že to by nám práci mnohem usnadnilo a také by to usnadnilo kontroly a sankce. Pokud jde o to sledování a kontroly, myslím, že v této strategii je potřeba stanovit si určité milníky. Například, pokud máme pěti či desetileté přechodné období, pak komise musí mít také právo na to, aby sledovala či prováděla inspekce a od členských států eh, měla tedy jasné odpovědi na to, jak dlouho jim to provádění, ta implementace nových pravidel bude trvat. V tuto chvíli je třeba počkat, komise tady musí čekat, až eh, legislativa vstoupí v účinnost a bylo by dobré, kdyby komise mohla zasáhnout mnohem dříve. Děkuji. A nyní pan Torfman signor komisario. Děkuji panu komisaři. Co se týče otázky transportu zvířat, zde vás velmi podporuji ve vašem postoji. Jsem přesvědčen o tom, že zdraví zvířat při přepravě není otázkou času, ale otázkou kvality přepravy v našich debatách příliš často zapomínáme na to, že pokud zvíře je přepravováno po 10 či 12 hodin, respektive pokud tu dobu chceme omezit pouze na 8 hodin, tak to vede k tomu, že zvířata jsou vykládána, potom opět nakládána, takže to jejich zdraví vůbec neprospívá. Mám ovšem specifickou otázku, která se týká mé země, tedy Itálie. potírání eh, nemocí včel v oblasti včelařství tedy. Týká se to varoázy. Zde v parlamentu jsme přednedávnem předložili zprávu, která se týká zdraví včel a e, jedna část se věnuje využívání kyselin. A v Itálii si klademe mnoho otázek ohledně takovéhoto využívání kyselin protože to není nic, co by bylo běžné v oblasti chovu včel. A nyní tedy má docházet k tomu, že tento prostředek když nemá být používán v rámci boje proti chorobám včel a je to velký problém pro italské včelaře. Víte něco o této záležitosti a jaký postoj k tomu zaujímáte? Děkuji a nyní paní Reiners a poté další řečníci. Děkuji. Děkuji. za to, že jste přišel k nám do výboru do, dis, do eh, výboru na diskusi. Vedeme s vámi dobrý dialog. Mám dvě otázky. Navážu na to, co jste sám předtím řekl. Jedná se o antibiotika, jejich užívání. Vy jste řekl, že antibiotika je potřeba aplikovat pouze v přítomnosti veterinářů. To na první poslech zní dobře, ale jakým způsobem zajistíme, eh, aby bylo vůbec dost veterinářů, kteří se specializují na chov velkých zvířat. My přece máme eh, mnoho veterinářů, kteří by to ani nezvládli eh, obět všechny zemědělské podniky, kde, vypukne akutně nějaká choroba. Když si představím akutní mastitidu, ta zvířata mají obrovské bolesti, je potřeba okamžitě je medikovat, tak by potom nebylo úplně lehké se rozhodnout, jestli eh, zvířatům spíše eh, pomůžeme tím, že je ochráníme před antibiotiky, a nebo jestli je vyléčíme podáním antibiotik. Jak by se tento problém eh, vyřešil? A potom jsme ještě vůbec nemluvili o tom, že v posledních týdnech máme stále více signálů, že se nachází stále více PCB v ve vejcích eh, volně chovaných slepic. A to není jenom evropský problém, ale celosvětový problém, který se objevuje, když čteme studie z jiných zemí, jak vyřešit tento problém, jak se k němu postavit, když vlastně eh, budeme eh, stále snižovat hraniční hodnoty, tak aby to nebylo škodlivé pro člověka, ale potom přijdeme na tyto, na tyto cizorodé látky. Jak toto řešit v oblasti ochrany spotřebitelů i v návaznosti na ekologické zemědělství, protože na jednu stranu nechceme klecové chovy, chceme e, zvířata, která se chovají ve volné přírodě, ale to samozřejmě bude znamenat, že zvířata jsou vystavena vlivům e, vnějšího prostředí. Jak toto vyřešit? Děkuji. Paní Ayuso a potom pan Nikoles. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, panu komisaři. Vy jste již hovořil o několika záležitostech, které mi leží na srdci. Máme nejpřísnější legislativu na ochranu zvířat, a to jak u pesticidů, tak u geneticky modifikovaných organismů. Ale vše, co importujeme, Toto vše nemusí dodržovat naše přísné požadavky. My dovážíme celou řadu produktů, které jsou levnější při své výrobě a které nedodržují naše přízná kritérie. Například zde máme zprávu EFSI ze 4. dubna, ve které se jasně říká, že dovážené produkty obsahují 6 x až 16 x více pesticidů, než je v Evropské unii dovoleno. u nás, v naší zemi, nemůžeme využívat eh, mnoho celou řadu ploch pro pěstování právě protože existují takto přísná kritéria. A další příklad. Od chov eh, slepic v klecích, i tam my máme přísná pravidla, ale u dovážených produktů eh, se sledování, se dodržování těchto pravidel nesleduje. A proto se tedy ptám, proč nezahájí Evropská unie kampaň, ve které vysvětlí evropskému spotřebiteli, že naše evropské výrobky jsou dražší proto, protože jsou kvalitnější. A pokud se nám nepodaří zabránit, aby eh, produkty, které importujeme, dochází, jsme i nadále importovali do Evropské unie, to se nám asi tedy nepodaří, tak je důležité, aby spotřebitel tedy jasně věděl, jaký je rozdíl mezi importovaným levnějším výrobkem a naším evropským dražším výrobkem. A totiž, že ty levnější výrobky nedržují naše vysoké standardy. Chci ještě tedy říci, že e, opravdu vás prosím, abyste konkrétně zodpověděl moji otázku. Děkuji. Bardzo pan poseł Nikolesku, następnie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 Děkuji panu předsedovi, děkuji panu komisaři. Mám následující otázku. Týká se toho, o čem jsme zde již hovořili v souvislosti s revizí směrnice o tabákových výrobcích. Byla jsem velmi potěšena tím, co jste dnes řekl, totiž, že jste řekl, že revize této směrnice nebude mít drastické dopady na zemědělce. Podle mého názoru totiž revize této směrnice znamená novou tvrdou ránu pro pěstitele tabáku. A to v situaci, kdy v této oblasti byla vytvořena mnohá pracovní místa, zejména v konvergenčních oblastech, kde leží průměrná nezaměstnanost nad evropským průměrem. Eh, v tomto sektoru v současné době máme mnoho pracovních míst, například ve Španělsku v regionu Extremadura. Tam v podstatě neexistují žádné eh, alternativy k pěstování tabáku. A proto se vás ptám, pane komisaři, zohledňuje komise patřičným způsobem drastické dopady, které by tato směrnice, tedy revize této směrnice mohla mít a tím mám na mysli dopady na veškeré aktéry eh, výrobního řetězce i dopady na spotřebitele. A ptám se vás, pane komisaři, nemyslíte, že by bylo hodnější mít stabilní evropský právní rámec či právní předpisy, které by se týkaly solidních vědeckých důkazů, a to i za zohlednění povinné zásady proporcionality. Děkuji. Děkuji, bohužel pan komisař musí o půl páté odejít, takže bych požádal další řečníky, aby byli velmi struční. Pan Bodes, prosím. Oui, je vais être assez bref. Euh... Já budu velice stručný. Návrhy, které nám komise předkládá, eh, jdou všechny stejným směrem. Eh, zjednodušování a zjednodušování legislativy, zjednodušování těch principů. Mě překvapuje to, že se tato debata nedostatečně nacionalizuje. To znamená, že se to že se to příliš přenáší ty kompetence na eh, národní úroveň a naopak tu začíná chybět ta evropská dimenze. Myslím, že je docela nebezpečné, abychom se vraceli na tu národní úroveň. Vidíme tenhle problém například u pesticidů. Máme sice evropské právní předpisy, ale pěstitele úřady pěstitelů například vína máme e, přeshraniční problémy. E, jedni pěstitelé pesticidy používají, jiné ne. A já bych to chtěl použít jako takové varování proti té nacionalizaci, tomu návratu na národní úroveň. Za druhé, e, příští týden budeme v Evropském parlamentu hlasovat o tom, zda schválíme EFSU, tady se objevují určité eh, konflikty eh, zájmu. Eh, náš výbor dnes doporučí, abychom tuto účetní závěrku neschválili, účetní závěrku EFSI tedy. Zdá se nám totiž, že v těch rozpočtových otázkách tu není všude dostatečná transparentnost EFSA, eh, jak si potřebuje naprostou restrukturalizaci. Eh, nejde tu o to, že by ty finanční prostředky nebyly eh, či byly využívány mm, nějakým nesprávným způsobem, ale nejsou využívány efektivně a EFSA jako agentura neplní, či nesplňuje ty Eh, požadavky Evropského parlamentu na transparentnost, nesplňuje tím pádem požadavky evropských občanů a je potřeba, abychom se na jejich vědecké analýzy, abychom se nad tím znovu zamysleli. Pokud tato eh, debata tedy neproběhne, tak my nebudeme moci podpořit tato doporučení. Eh, pan Danta, děkuji. Tahli. Děkuji, já mám dvě takové menší otázky. Jedna již byla v podstatě položena. Jistě si vzpomínáte, či e, eh, zohledněte při vašich eh, návrzích, které předkládáme, že je, jste chtěli zostřit úpravu invazivních druhů. Eh, některé invazivní druhy se nadále prodávají jako zcela normální rostliny, i když víme, že právě tyto rostliny, a týká se to také zvířecích druhů, vytváří v přírodě čím dál tím větší problémy. Plánuje komise v této oblasti učinit nějaká opatření? A dále hovoří se o revizi eh, hygienického balíčku. V balíčku o hygieně je také úprava pro malé zemědělce. Jsou to tedy zemědělce, které přímo prodávají své produkty. Eh, podmínky, které tam jsou stanoveny, vycházejí z toho, že eh, je možné vyvíjet například společné sešity s náklady a tak dále, ale v praxi to vypadá tak, že nařízení je velice těžkopádné a právě v oblasti mladých producentů, kteří chtějí prodávat své produkty přímo. Tedy plánujete nějaké uvolnění těchto předpisů v obsažených v jednickém balíčku? Děkuji. Nyní pan Vojčechovský a potom pan, paní Geringová. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, pane komisaři, mi trošku dělá starosti vaše stanovisko k přepravě zvířat a ten velmi jasný, to jasné odmítnutí Eh, limitu, či pardon, tedy to, že je tady vůbec nejen tady ten 8-hodinový limit, ale jakýkoliv eh, limit. Přeprava zvířat je samozřejmě eh, finančně náročná, je to náročné pro zemědělce, finančně náročné. Samozřejmě, že ta cesta přepravy musí být nějak jaksi zahrnuta do té konečné ceny pro spotřebitele to, že je ta přeprava mm, dlouhá, trvá to často více než 24 hodin, je to na velké vzdálenosti a je tedy opravdu potřeba se nad tím znovu zamyslet, především tam, kde veřejnost vyvíjí tolik tlaku na to, aby se takové nějaké pravidlo vůbec zavádělo. Pokud se totiž omezí doprava, bude to mít, přeprava bude to mít také velký dopad na mm, zemědělce v venkovských oblastech. Já vím, že je to téma velmi komplikované, že se to těžko reguluje. Je tu celá řada faktorů, které je potřeba zohlednit, ale myslím, že bychom se stejně měli pokusit nějakým způsobem najít řešení a omezit dobu přepravy zvířat. Já se touto problematikou teď eh, zabývám a ehm, na rozdíl od komise která v současném nařízení tedy um, vlastně říká, že bude omezovat dobu přepravu a přitom ta situace je úplně opačná. Přeprava zvířat je čím dál častější, tedy vzdálenosti jsou čím dál větší a to e, řešení zkrátka není dobré, zkrátka by se to nemělo e, zakazovat. E, děkuji, paní Gerlingová. A potom odpoví pan komisař. Já budu jen velmi stručná. Chci poděkovat eh, panu Dalimu za to, že mezi nás zavítal. Nebudu se omlouvat za něco, co už jsem eh, mu řekla v minulosti, především pokud jde tedy o přepravu zvířat a vědecké podklady eh, pro přepravu koní je to mm, samozřejmě téma pro debatu, jaké jsou tady výhody či nevýhody, nicméně určitě to není žádná eh, debata, pokud jde o specifické podmínky eh, pro přepravu koní. Eh, já jsem nedávno hovořila se zástupci EFSI, kteří velmi jasně Eh, potvrdili, že koně mají zcela jiné nároky. Chtěla bych vás tedy eh, poprosit, abyste zvážil 8-hodinový limit pro tuto konkrétní kategorii. Já tím nechci říct, že byste tím zaváděl 8-hodinový limit pro všechny kategorie zvířat, ale chci vás požádat, abyste koně považovali za zvláštní kategorii. Myslím, že máme dostatečné vědecké podklady, že to opravdu je zvláštní kategorie. Koně se často také převážejí přes východní hranice Evropské unie a to je potřeba ukončit. Druhá věc, je eh, genetická modifikace. Vy jste hovořil o rekonciliaci, což eh, je eh, zvláštní tedy výraz, nicméně já jsem to pochopila tak, že dánské předsednictví jasně odmítlo jakékoliv další diskuze o genetickém balíčku, který tedy byl loni odložen. Eh, zdá se z toho, co, o čem jste hovořil, že to tak není. Mohl byste nám tedy trošku více osvětlit, zda se tento balíček bude znovu otvírat nebo ne? Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji. Vyslechli jsme názory a otázky 21 poslanců a nyní, pane komisaři, prosím, odpovězte. Děkuji. co se týče podvodů při výrobě potravin. Nevíme o žádném dramatickém nárůstu podvodných postupů při výrobě potravin. Ten incident, který se nedávno Eh, objevil, to znamená přimíchávání průmyslové soli do výrobu, pro výrobu chleba eh, při dovozu eh, chleba z Polska do České republiky, to nevím, jestli můžeme připisovat současné ekonomické krizi. My musíme být kontinuálně obezřetní a kontrolovat možné výskyty podvodů a bojovat proti němu. Eh, podvod bohužel se bude vždycky vyskytovat a nevyskytuje se pouze v produkci potravin, ale i v řadě dalších oblastí. A musíme vynakládat maximální snahu eh, v boji proti podvodným postupům. Co se týče plítvání potravinami, já úzce spolupracuji s kolegou komisařem Potočníkem na otázce plítvání potravinami a e, sdělení na toto téma vydáme velice brzy. Plítvání potravinami je obrovský problém. Každý evropský občan vyprodukuje 180 kg potravin e, za e, tedy vyplýtvaných eh, na rok. To se negativně podepisuje na životním prostředí i na ekonomice. Eh, je to mnoho vrstevnatý problém a já společně jsem se účastnil s komisařem Potočníkem loni konference na toto téma. Eh, byla tam řada zúčastněných aktérů a my se rozhodně zasazujeme o lepší pochopení a o osvětu vůči občanům, co se týče plítvání potravin. Ku příkladu, jednoduchý problém je eh, třeba eh, značit potraviny eh, jinak. To znamená buď tedy optimální spotřeba do a nebo nutnost spotřebovat do, protože nutnost spotřebovat k určitému datu, to je otázka zdraví. To znamená, že Eh, by se ty potraviny neměly po tomto datu spotřebovávat. Optimální spotřeba k určitému datu znamená otázku kvalitativní. To znamená, že po tomto datu eh, potraviny ztratí určitou část svých kvalitativních eh, svých kvalitativních vlastností, ale stále ještě se dají konzumovat. Toto uvědomění samo o sobě pomůže uspořit mnoho potravin. Co se týče veterinárních léčiv, Eh, komise eh, chce schválit návrhy zákonů v první eh, půlce roku 2013 a tento časový harmonogram podle nás je realizovatelný, protože chceme jej také konsolidovat s našimi, s našimi návrhy v oblasti rezistence vůči antibiotikům. To totiž navazuje na další otázku, která zde padla. Je v našem zájmu zjistit, jestli by se nám nepodařilo eh, odstartovat, a to ve spolupráci s průmyslem, výzkum eh, specifických veterinárních eh, vakcín, které lze používat pro zvířata na rozdíl od humánní medicíny. To je tedy něco, na čem také pracujeme. Znovu k otázce přepravy zvířat. Zde problém je vycházet maximálně z vědeckých poznatků. Já se teď intenzivně touto otázkou zabývám a e, spochybňoval jsem a stále spochybňuji vůbec potřebu přepravy zvířat. Tvrdím, že někdy musíme pečlivě zvážit i otázku značení původu potravin, protože to by zamezilo dlouhým dlouhým přepravním dobám. Druhá otázka je, jak vypadají ty postupy a jak vlastně za celá léta se potravinářský průmysl vlastně restrukturalizoval v celé Evropě. Jatka se stále e, zvětšují, dochází e, k uzavírání malých jatek, to já nevidím rád ale dochází k tomu postupně už, kdybychom chtěli tento proces teď násilím eh, zvrátit, eh, k tomu by bylo potřeba přistoupit skutečně obezřetně. Takže jak by měla vypadat situace v ideálním případě, nemusí být totéž, co je také realizovatelné. A v této době myslím, že není žádoucí přistupovat eh, k, nějaké, k nějakému konkrétnímu novému předpisu, který by upravoval eh, dobu přepravy zvířat. Takže se raději zaměřme maximálně přesně provádět právní předpisy v návaznosti na dostupnou technologii, která nám umožní kontrolu. O to běží především. Co se týče rady paní Polsen eh, přistoupit k rámcové legislativě pro blaho zvířat. Přesně to děláme. My teď eh, vlastně přicházíme s rámcovým nařízením. Naprosto s vámi souhlasíme, že to je nejlepší způsob, který také zajistí určitou flexibilitu. kdy bychom se měli především zaměřit na konkrétní výsledek, než na eh, postupy, eh, které pomocí nich se dobereme k těm nejlepším výsledkům. Já jsem byl mnohokrát eh, já jsem mnohokrát vyjádřil v tom, že na základě eh, nejnovějších eh, poznatků, třeba otázek klecového chovu pro nosnice a otázky pohody březích prasnic, že je tady potřeba umožnit určitý proces přechodu a že má být dlouhý, ale měl by být také pokryt programem implementace ze strany každého členského státu a přitom by komise měla mít možnost eh, skutečně zkontrolovat, že eh, tento eh, program přechodu je také pečlivě dodržován, tak, aby komise mohla přijít s přehledem implementace všech členských států. A teprve potom by bylo možné komisi obvinovat z toho, kdyby se rozhodně proti tomu nepostavila, když by se tato právní eh, pravidla nesplňovala. V momentální době komise nemůže jednat eh, do té doby, než vyprší to přechodné období. období. Eh, během toho přechodného období máme ruce naprosto svázány. Co se týče co se týče Eh, včel, eh, nikotiny, noidů. Eh, o tom jsem slyšel z Itálie, o tomto problému. Bylo nám řečeno, že tento problém existuje. O, okamžitě jsme začali jednat, oznámili jsme to EFSE, aby provedla analýzu této zprávy, aby se zaměřila ve své studii na otázku dávkování na eh, základě té studie eh, se vlastně eh, používá dávkování, které pro včely, které se vyskytuje vlastně v, pod, v krmivech a výsledek zprávy EFSI dostaneme teď v dohledné době. Co se týče výskytu dioxinu ve vejcích, tady jsou členské státy velice pozorné k tomuto problému a aplikují přísné programy kontrol, eh, alespoň některé členské státy. My to sledujeme. Eh, v ten, nedávno jsme se dozvěděli o takové situaci v Německu. Eh, to byl výskyt dioxinu ve vejcích loni a jakmile došlo k odhalení této situace, Německo okamžitě zareagovalo a situace dostali pod kontrolu téměř v zápětí. Co se týče dovozu potravin nebo potravinových produktů z třetích zemí, to je velký problém. O tom hovořila paní Ayuso. To je obrovský problém, protože my víme, že podle pravidel VTO my nesmíme používat eh, oblast pohody zvířat jako obhajobu nedovážení potravin z třetích zemí a proto musím skutečně zdůraznit to, co řekla paní Ayuso a já s ní v tom zcela souhlasím, že naše politika pro pohodu zvířat není pouze otázkou pohody pro zvířata, v níž věříme, ale je to také otázkou kvality potravin a proto, co eh, co je třeba prosazovat. Co se týče tabákových produktů, i zde platí, že produkce tabáku představuje eh, mnoho pracovních příležitostí a my to bereme v úvahu eh, v eh, hodnocení dopadů, který jsme, které jsme vypracovali. Ovšem tabák také způsobuje smrt. 650 tisíc lidí ročně zemře eh, pod vlivem používání tabáku a to je obrovská ztráta. A to i ztráta ekonomická, nejenom eh, eh, nejde pouze o utrpení těchto lidí, ale je to i velká ekonomická ztráta a představuje to obrovský tlak na udržitelnost zdraví obecně. Nacionalizace debaty na téma GMO. Ano, to je pravda. Komise jednala na žádost asi 12 členských států a my to považujeme za eh, schůdný návrh, protože geografická a logistická situace v řadě členských států vyžaduje určitá specifická rozhodnutí, které tyto členské státy musí učinit, co se týče pěstování geneticky modifikovaných eh, rostlin. Myslím, že by to nemělo způsobovat problémy, jestli některé členské státy budou pěstovat více GMO nebo ne. Ten pro, ta otázka GMO eh, tady bude i eh, nadále. Nejde o to, jestli eh, se GMO budou vyskytovat nebo ne, budou zde nadále, bude jich stále více v budoucnu, protože Evropa bude vystavena stále většímu tlaku, co se týče udržitelnosti potravin a nárůst produkce GMO v třetích zemích je faktem, takže to je věc, ke které se musíme postavit a já chci vyzvat všechny, abychom se postavili k této otázce logicky a objektivně. Vezměme v úvahu aspekty bezpečnosti a otázky ochrany životního prostředí, tak jak je to nutné. Jak asi víte, já když jsem začal pracovat na těchto tématech na začátku svého funkčního období, tak jsem se vyjádřil eh, tak, že jsem pro inovace, ale jsem pro odpovědné inovace, eh, které zajišťují bezpečnost a prospěch pro společnost. A to také v současné době prosazujeme. Co se týče transparentnosti Evropské, eh, Evropské agentury pro bezpečnost potravin, my jsme se značně Eh, už zabývali zajištěním transparentnosti eh, této agentury. Eh, to jsou otázky, kterými se zabývám od samého počátku své práce a spolupráce s vámi. Mohu vás ujistit, že od té doby se velice snažím o prosazování transparentnosti v práci agentury EFSA a EFSA už učinila mnoho opatření, pomocí nichž se kontrolují všichni, kteří se zabývají vědeckým hodnocením. Někdy se vyskytnou problémy, protože lidi, lidé jsou eh, lidé. Ale mohu vám, vás ujistit, že jednáme a jako komise trváme na tom, že komise okamžitě bude reagovat i v tom kontextu, že EFSA je autonomní orgán a já ji nemůžu eh, nějakým způsobem eh, něco nařizovat ale naprosto jasně se vyjadřujeme v tom směru, že nejenom že jde nejenom o samotnou transparentnost, ale i, i vnímání této transparentnosti je důležité. My zde hovoříme jednak o faktech, ale i o uklidnění a o důvěru našich občanů, kterou, kterou jim musíme dát, že když něco EFSA schválí, tak je to také schváleno Eh, na základě pravdivých východisek a faktů. Eh, a já EFSE vysvětluji, že je třeba na tomto pracovat, protože to považuji za naprostou prioritu. Co se týče invazivních druhů, kolega komisař Potočník Eh, se eh, primárně zabývá tímto tématem a my neustále hovoříme eh, o tom, co je třeba na tomto tématu udělat. Co se týče snížení využívání pesticidů, spolupracujeme s průmyslem i zemědělci a doufám, že se nám podaří přijít ze zprávou v tomto směru již brzy. Jaká je budoucnost návrhu na geneticky modifikované organismy. Zde parlament se vyjádřil naprosto jasně, odhlasoval si své stanovisko ke GMO. Rada mu se musí ještě rozhodnout, také stanovisko zaujme. Komise zatím ještě e, stanovisko nemá. Loni v březnu se nepodařilo dosáhnout dohody. My nevíme, jestli se tato otázka dostane na pořad jednání v červnu nebo ne. Pakliže ano, tak pravděpodobně rada přijde se stanoviskem a pak bude potřeba, aby parlament a rada si vydebatovali svá stanoviska a dospěli k nějakému řešení eh, pomocí usnesení, které bude prezentovat názor obou institucí. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Děkuji, pane komisaři. Bohužel nemáme čas na žádné další otázky. Každopádně doufám, že pan komisař bude mít eh, brzy čas na to, aby mezi nám zase eh, zavítal, abychom si mohli vyměnit názor. Ještě jednou děkujeme, pane komisaři. A uděláme si minutovou přestávku z technických důvodů. Proszę Państwa, do głosowania. Dámy a pánové, přejdeme k hlasování. Takže připravte si prosím hlasovací karty. Proszę Państwa, zaczynamy. Dámy a pánové, takže budeme pokračovat. E, přejdeme k hlasování. První hlasování se týká návrhu zprávy. Mm, zpravodajem je Luis Manuel Capola Santos a jedná se o novelizaci nařízení 73 lomeno 2009 o přímých platbách zemědělcům za rok 2013. Můžeme prosím začít. Děkuji. Začínáme, kolegové. Takže pustíme se do hlasování. První se týká návrhu zprávy. Zpravodajem je Luis Manuel Capola Santos a jedná se o změnu nařízení Rady 73 2009, pokud jde o poskytování přímých pladeb zemědělcům v roce 2013. Bylo předloženo 14 pozměňovacích návrhů. E, ty jsou v hlasovacích seznamech. Výběr pro, výbor pro rozpočet předložil své stanovisko a doporučil schválení. E, chce si pan zpravodaj vzít slovo předtím, než budeme hlasovat? Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pouze minutka z mé strany. Jedná se o první hlasování o balíčku reformy společné zemědělské politiky. Jedná se o nařízení, které je velice technické, ale které je zásadní, protože je potřebné zachovat přechodné období roku 2013. A návrzích, které jsem předložil, jak v návrzích, které jsem předložil, tak eh, ve veškerých pozměňovacích návrzích, či ve většině, jsou zachovány ty hlavní obavy, které máme s ohledem eh, na stav v různých členských zemích a které by sami členské země mohly nadnést. A proto já chci říci, že Děkuji za veškeré pozměňovací návrhy, či za většinu, protože ty přispěly k tomu, že můžeme mít eh, pokojné přechodné období, přechodné období mezi současným modelem a novou společnou zemědělskou politikou. Já bych chtěl poděkovat veškerým službám komisi, výboru, sekretariátu, veškerým poslancům, kteří mě podpořili při vypracování mé zprávy a opakuji, je to zpráva zcela technické povahy. Děkuji. Dziękujemy posłowi sprawozdawcy. Eh, děkuji panu zpravodajovi a přejdeme tedy k hlasování. Pozměňovací návrh číslo 7. Zahajuji hlasování. Hlasujte elektronicky, prosím. Končím hlasování. Výsledky vidíte na tabuli. Eh, tento pozměňovací návrh je tedy zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, schvaluje se. Děkuji. Pozměňovací návrh číslo 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Pozměňovací návrh číslo 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Čím se dostávám k článku 1, odstavci 4a, což je nový odstavec. Máme zde ústní pozměňovací návrh paní Meginesové. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ten ústní pozměňovací návrh se týká dvou článků 68 a 69. Ten text se trochu liší od toho, co vidíte ve svých textech, takže to přečtu. V roce 2012 eh, o jednom měsíci tedy po Eh, vstupu eh, pro zveřejnosti a eh, podle článku 62 odstavce 1 a tak dále. A odstavec 62 se mění takto. Členské státy se mohou rozhodnout, zda od 1. 1. srpna 2009, 2010, 2011, 2012 nebo jeden měsíc po zveřejnění a tak dále. Takže toto je můj ústní pozměňovací návrh, který předkládám. Eh, děkuji. Chce se k tomu vyjádřit pan zpravodaj? Ano, děkuji. Já mohu tento návrh přijmout. Děkuji. Přejdeme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, schváleno. Dále tedy pozměňovací návrh číslo 8, eh, číslo 12, pardon. Schvaluje se. Pozměňovací návrh číslo 13, to je zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se pozměňovací návrh číslo 14. Vidím, že zpravodaj eh, tedy hlasujeme. Schváleno. Takže teď přejdeme k hlasování k legislativním návrhům, eh, s, k tomu návrhu s eh, pozměněné formě tedy? Schváleno. Dále hlasování na návrh eh, usnesení. Končím hlasování. Schváleno. A teď budeme hlasovat o rozhodnutí zahájit jednání s radou v kontextu dohody během prvního čtení. Um, hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Teď můžeme tedy přejít k druhému kolu hlasování, které se týká zprávy Jamesa Nicholsona. Chce si pan zpravodaj vzít slovo předtím, než začneme? Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. My dnes máme příležitost hlasovat o stanovisku o e, označování hovězího dobytka. To je e, odloženo z minulého zasedání výboru, protože komise přišla s mírně pozměněným návrhem a ta změna se týká sjednocení a provádění e, aktů v přenesené pravomoci. Je to trošku pra, eh, technické. Ten modifikovaný návrh je, myslím, pro parlament eh, lepší, ale já jsem přidal další dva pozměňovací návrhy, eh, co se týče sankcí v tomto rámci. Domnívám se, že sankce by měly být předmětem aktů v přenesené pravomoci, aby měl parlament určitou kontrolu nad tímto tématem v budoucnosti. Minuta přerwy, bo pan Přerušíme, přerušíme na jednu minutku, protože se pan předseda vrátil. ok, chiedo scusa, ma... Eh, bene. Aperta la votazione sul paragrafo 10. Votazione aperta. Takže odstavec 10. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Článek 23, kdo je pro? Končím hlasování. Schváleno. 24, kdo je pro? pro promiňte, hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 25. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 26. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Schváleno. Dvacet sedm a dvacet osm hlasujeme společně. Hlasujeme teď o těchto dvou eh, článcích. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 60. Hlasujeme teď. Končím hlasování. K návrhu 60 zamítnuto. 29.30 hlasujeme společně. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 5. Hlasujeme teď. Končím hlasování k, bodu pě- k eh, návrhu 5. Schváleno. 31. Hlasujeme teď. Končím hlasování k návrhu 31. Schváleno. 32 a 6 hlasujeme společně. Končím hlasování. Schváleno. 34, 35 hlasujeme společně. Hlasujeme teď. 34, 35. Končím hlasování. Zamítnuto. 33 eh, hlasujeme teď. Šekerský. Končím hlasování. Schváleno. Není 37. Hlasujeme teď 37. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 40. Hlasujeme teď. Končím hlasování čtyřicítky. Zamítnuto. Číslo 8. Hlasujeme teď. Končím hlasování k bodu 8. Schváleno. 36 a 42 hlasujeme společně. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 39 a 41 hlasujeme společně. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 43. Hlasovali všichni o bodu 43, zamítnuto. A nyní hlasujeme eh, o návrhu 44. Hlasujeme teď. Leon a ostatní. Končím hlasování. 44 schváleno. A nyní čtyřicet sedm. Hlasujeme teď. Gutierrez Prieto. Končím hlasování. Schváleno. 49. Hlasujeme teď. Končím hlasování o návrhu 49. Schváleno. Padesát. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 53. Končím hlasování o návrhu 53. Zamítnuto. Návrh 55. Hlasujeme o 55. Končím hlasování. Zamítnuto. 61. Hlasujeme teď o návrhu 61. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 62 hlasujeme teď. Končím hlasování. Myslím, že to je schváleno. Číslo 62. A nyní 57. To je, myslím, také schváleno. A teď hlasujeme o bodech eh, preambule číslo 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 11 a 12 hlasujeme společně, hlasujeme teď o bodech 11 a 12. Končím hlasování. Schváleno. 2 a 13 hlasujeme společně, hlasujeme teď. Body 2 a 13 hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Pokračujeme dál. Bod 58. Hlasujeme o bodu 58. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní bod 3. Hlasujeme teď o bodu 3. Schváleno. Bod 15. Schváleno. od 59. Hlasujeme o návrhu 59, bodu preambule 17, také schváleno. Ano. A nyní návrh 4. Hlasujeme o bodu 4 teď. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní bod 16. Omlouvám se, říká předseda. Hlasujeme teď o návrhu 19. Hlasujeme teď. Končím hlasování a to je schváleno. A nyní 20. Eh, Hlasujeme o 20. Ajuso Heranc. Končím hlasování. Schváleno. To byla dvacítka. A konečně hlasujeme společně o návrzích 21 a 22. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní finální hlasování o pozměněném stanovisku. Hlasovali všichni? Děkuji. A to je schváleno a blahopřeji eh, Luisi. Ho sbagliato. A chi i complimenti? A Sergio Gutierrez. Sergio. Sergio. Ne, rovněž také. Takže ať ti to už jakkoliv. Děkuji. Allora adesso colleghi abbiamo una, una discussione a porta. Milé kolegyně a milí kolegové, nyní máme rozpravu za zavřenými dveřmi. A to o znevýhodněných oblastech. Komise nám představí údaje, které se týkají tohoto tématu a já prosím všechny, kteří nejsou poslanci, aby opustili jednací sál.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 poslanci, aby opustili náš jednací sál. Nyní totiž budeme mít jednání za zavřenými dveřmi. Bude se, týk, se to týkat osvětlení, vysvětlení budoucích kritérií pro určování znevýhodněných oblastí. Je to neveřejné jednání. I pracovníci frakcí zde zůstat nesmí.